pana eh, Lópeza Garidu, eh, ministra eh, za španělské předsednictví. Děkuji vám, pane předsedo, pane předsedající, za tuto příležitost, abych zde promluvil k tomuto bodu na pořadu jednání to je stavu občanské společnosti a národních menšin v Bělorusku. Evropská unie je nepochybně velice znepokojena zhoršováním situace v Bělorusku a především v souvislosti zhoršování situace s ochranou lidských práv. Jedná se o porušování svobody projevu, schromažďování, je veden neustálý nátlak na mass media, zákony v Bělorusku omezují používání internetu a e, jsou patrné aktivity zaměřené proti činnostem opozice. To vše poukazuje na zhoršování a degradaci situace s lidskými právy v Bělorusku. V prohlášení ze 16. února eh, paní Eštnová, vysoká představitelka EU pro společnou eh, zahraniční eh, politiku, vyjádřila též znepokojení nad situací polské menšiny, konkrétně tedy v Bělorusku, došlo k zadržení několika členů, eh, příslušníků tohoto etnika v Bělorusku a eh, došlo k prohlášení formálního stanoviska. Eh, paní Eštnové toto prohlášení bylo tedy předáno oficiální diplomatickou cestou běloruským orgánům v pondělí, tohoto pondělí, na Radě pro zahraniční věci jsme diskutovali o této otázce a mohli jsme vést detailnější diskuzi, která se nepochybně zopakuje jak teď, tak ještě v budoucnosti. Vystoupil polský ministr na radě, který vyjádřil znepokojení nad tím, že Eh, že je třeba eh, reagovat, protože dochází k systematickému nepřátelskému chování vůči členům, příslušníkům polské menšiny v Bělorusku. A také je zapotřebí eh, poznamenat, že Evropská unie nepochybně v mnoha oblastech svého působení je znepokojená a velice bedlivě sleduje vývoj eh, v Bělorusku. běloruským orgánům je třeba jasně sdělit, že musí respektovat přijaté závazky, zejména v souvislosti eh, s ochranou lidských práv a to v souvislosti s tím, co bylo přisibno v OBSE a je třeba chránit lidská práva a Rada pro zahraniční věci, o níž jsem se již zmiňoval, eh, také eh, ve své petici, petici pro ministra mm, zahraniční Evropské unie uvádí, že je třeba najít vhodné kanály k tomu, aby s tímto vším byly běloruské orgány seznámeny je nepochybně v zájmu Běloruska i Evropské unie a všech Evropanů vůbec, aby, aby se podařilo ovlivnit um, situaci v Bělorusku tak, aby ustalo porušování lidských práv a také práv menšin v Bělorusku. A stejně tak je důležité i to, aby Bělorusko našlo správný směr v východním partnerství a všech rozměrech tohoto partnerství a jednalo tak i v multilaterálních vztazích. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře, za komisi. Předávám slovo paní eh, komisařce Kristelině Georgievě. Děkuji vám, pane předsedo, předsedající. Já už vím, že zde hovořila paní baronka Ašnová o eh, této záležitosti, promluvila velice jasně a mm, rozhodně. Já bych se chtěla zmínit tedy o zhoršování Eh, situace s humanitárními právy v Bělorusku, zejména v souvislosti s polskou menšinou. Je to velice závažná eh, záležitost. Je třeba sledovat, jak eh, vypadá vývoj demokracie v Bělorusku. Tento vývoj není pozitivní, to je smutné. Nicméně je třeba nadále vést dialog s Běloruskem, eh, uchovávat eh, komunikační kanály otevřené, třeba že to je obtížné. Nejde jen o vládní eh, kontakty, eh, samozřejmě můžeme využívat východní partnerství k tomuto cíli také, ale je třeba využívat i kontakty s lidmi. A eh, to je snad to nejdůležitější, nejdůležitější způsob, jak postupovat například prostřednictvím studentských výměn, prostřednictvím podnikatelských příležitostí, prostřednictvím kulturní výměny a spolupráce s běloruskými občany tímto způsobem tím, abychom eh, umožňovali další příležitosti k pokroku demokracie v Bělorusku. Ráda bych na závěr uvedla, že nehledě na to, co zde říkala komise před dvěma roky, komise by si přála vést skutečnou interakci s Běloruskem tak aby došlo k urychlení pozitivního vývoje, aby došlo k navrácení na tu správnou cestu, eh, protože právě k tomu se zdálo, že Bělorusko směřuje před dvěma roky. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji a nyní jménem EPP pan Gunnar Heckmark. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji španělskému předsednictví a komisi za jejich slova, o té situaci. Já si myslím, že musíme mít jasno v jedné věci. O čem tu dnes o jedině... incident? Jsou to, eh, je to působení diktátora v brutálním režimu, který upírá menšinám jejich práva a upírá práva i jednotlivým občanům. Taková je situace v Bělorusku. A myslím si, že to musí být východiskem naší diskuse o dialogu s tímto režimem. Dialog musí být vzájemný. Když sami ukazujeme otevřenost, musíme požadovat po běloruském režimu, aby také eh, dosáhl potřebných eh, výsledků a, a ty reformy, které jsou požadované, nebyly provedeny. Rád bych řekl a zdůraznil, že tady nejde o nějakou polskou otázku. Bělorusko je země, která se nachází v sousedství Evropské unie. Je zahrnuta do východního partnerství. Je to tedy otázka evropská. A běloruský režim svými aktuálními kroky se vzdaluje otevřenému dialogu a spolupráci s Evropskou unii. Musíme požadovat nejprve a především dodržování práv menšin, dodržování lidských práv, skoncování s brutalitou policie a také ochotu k vedení konstruktivního dialogu s Evropskou unii. Domnívám se, že naše sdělení tomuto režimu musí být jednoznačné. Eh, na, cílem našeho dialogu musí být demokracie a lidská práva. A samozřejmě se musíme obrátit i na občanskou společnost, protože Bělorusko eh, přece je mnohem více než jen eh, vládní režim. Jsou to občané, studenti, muži a ženy, občanská společnost. A myslím si, že to, co jsme zaznamenali v nedávné době, znamená, že nyní musíme vést dialog s občanskou společností, chceme-li posílit demokracii a dodržování lidských práv. Děkuji, děkuji za váš hlas. A nyní pan Kristian Vigenin. Pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové, jménem sociálních demokratů bych rád vyjádřil znepokojení eh, nad aktuální situací v oblasti lidských práv v Bělorusku, zejména pokud je o eh, nedávný vývoj, pokud je o, o Unii Poláku. Rádi bychom vyjádřili solidaritu se všemi občany Běloruska, Eh, kteří nemají možnost uplatňovat svá základní eh, lidská a občanská práva. A to eh, v zemi, která se nachází na evropském kontinentu v 21. století. Já se domnívám, že taková situace je nepřijatelná. Na tom se jistě všichni shodneme. To je tedy naše východisko. Otázky, které se musíme klást, je za prvé, kam chceme, aby Bělorusko dospělo a za druhé, jak to dosáhnout. Pokud je O to první otázku jistě se všichni shodneme. Přejeme si Bělorusko demokratické s běloruskými eh, demokratickými vol, svobodně volenými orgány, ať už jde o prezidenta, parlament, vládu, eh, místní radní a tak dále. A chceme, aby v Bělorusku vládla svobodná atmosféra a samozřejmě bychom si přáli přiblížení této země k EU. Otázka poté zní, jak to dosáhnout. Evropská unie proměnila svoji, změnila svoji politiku vůči Bělorusku z politiky izolace eh, na politiku angažovanosti a zase, že to přináší určité výsledky. Samozřejmě to nestačí a nedochází k tomu dostatečně rychle. Eh, vývoj v uplynulých několika týdnech ukázal, že hm, k tomu musíme přistupovat s mnohem větším nasazením eh, jakožto předseda delegace Euronest, delegace, která zítra vede do Běloruska s cílem zjistit situaci v terénu, eh, konstatuji, že nám chybí eh, koherentní strategie všech tří institucí, eh, Rady, Komise a parlamentu. Potřebujeme takovou společnou strategii, tak abychom vzájemně posilovali své působení, své snahy a potřebujeme opravdový politický dialog. Potřebujeme cestovní mapu pro Bělorusko, která by byla velmi konkrétní, ne pouze formou obecných doporučení. Musí to být akční plán, cestovní mapa, Eh, kterou by se Bělorusko mělo řídit. Eh, Taková má být cesta vpřed a není možné jít pouze cestou obchodní či hospodářské spolupráce a východního partnerství. Děkuji mnohokrát za vaše prohlášení za eh, sociálně demokratický klub v Evropském parlamentu a nyní za ALDE. Pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Já považuji dnešní rozpravu za mnohem více než něco, než za regionální regionální otázku. Janukovič byl zvolen v Ukrajině, je to jasný značný prezident, který bude hledět spíše směrem k Moskvě než do Bruselu. A nesmíme si během příští návštěvy nechat sypat písek do očí, nesmíme se nechat nějakým způsobem zmást. Co se týká eh, uchování Lukošenka vůči polské eh, menšině, zde je také jasné, že se spíše soustředuje směrem na Moskvu než směrem na závad. Polská menšina, která pochází ze země Evropské unie, musí trpět to, že jsou jí upírána základní lidská práva. Jak je to možné? Protože v podstatě e, Evropa ukazuje východní Evropě záda. Otočila se k ní zády. Nebyli jsme příliš otevření vůči těmto zemím. Samozřejmě, že je nutné to odsoudit, pokud Bělorusko něco učiní proti polské menšině, ale na druhou stranu bychom měli my být v naší politice otevřenější. Měli bychom mít méně restriktivní vízovou politiku, měli bychom mít jinak nasměrovanou energetickou politiku, měli bychom ji lépe přizpůsobit zemím, jako je Ukrajina a Bělorusko, tak, aby Evropa byla pro tyto země atraktivnější. To může zlepšit interní situaci mnohem lépe než nějaké odsuzování. Děkuji a nyní paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Proč máme toto na, bodu, na pořadu jednání? To je jasná věc. demonstrace, při kterých, byly zadržení, při kterých bylo zadržet, zadrženo 40 příslušníků polské menšiny. Zadržení musíme odsoudit, ale existují zde ještě další otázky, jak již řekl mý, můj předřečník. Parlament se již před určitou dobou rozhodl, že vyšle delegaci do Minsku. Já jsem jedním z čtyř členů této delegace. Je důležité mít jasný, konkrétní obrázek o situaci na místě. Jsou tam problémy se svobodou projevu, s právem na združování i problémy s dalšími právy. Je důležité, abychom trvali na tom, aby Bělorusko odstranilo trest smrti. Jde o to, abychom nalezli možnost pro prohloubení vztahu mezi Evropskou unii a Běloruskem. To je opravdu velice závažná věc. Děkuji a nyní pan Čarněcký v rámci EKR. Pane předsedo, vážné kolegyně a kolegové, nedostatek rozhodnutí je také rozhodnutím. Usnesení o březnu eh, v o Bělorusku pardon, v březnu bude nezbytné, ale je třeba, abychom jednali už teď. Nejedná se jen o otázku Poláků, jak zde zaznělo, protože to je věc, která se týká vztahů e, k evropským normám. Například jde o respektování práva menšin. Je třeba respektovat hodnoty, které jsou v jádru Evropské unie. To jsou Eh, svobody eh, jedinců, to jsou práva na združování, náboženská práva, práva na projev. Lukašenko nechápe jazyk evropského práva, ale možná chápe jazyk sankcí. My bychom měli eh, zasáhnout spíše proti funkcionářům, kteří postihují polskou menšinu. Tato cesta zatím nikam nevedla. Měli bychom spíše přemýšlet o černém seznamu osob, které by neměly mít přístup do Evropské unie. Děkuji, říká předsedající paní Kingogal. Děkuji. Děkuji. Pro. Děkuji, pane předsedo, jakožto spolupředsedkyně mezi skupiny pro národní eh, menšiny, národní společenství, národní jazyky, národní jazyky. Eh, silně odsuzuji kroky běloruského vedení vůči příslušníkům polské menšiny a vůči příslušníkům menšin obecně. Jak jsme dnes již slyšeli, šlo především o starší občany. Jde o jednoznačné porušení nejenom eh, práv menšin, ale eh, i základních lidských práv. Tyto eh, zásahy ukazují na nedemokratickou povahu režimu a ti, kdo zažili komunistický režim, znají a poznávají tyto metody. Od našeho ustavení eh, naše meziskupina konsistentně staví za práva narostních menšin a považuje za nepřípustné jakékoliv porušování práv menšin. Žádáme komisi a vysokou představitelku EU eh, e pro zahraniční věci, aby podnikla konkrétní kroky a vyslala jasný signál běloruské vládě, že pokud eh, se nezasadí o dodržování lidských práv, včetně práv menšin, tak další prohloubení vztahu mezi EU a Běloruskem do budoucna není možné. Práva menšin jakožto součást lidských práv nemohou být považována za e, vnitrostátní záležitost. Ani to není bilaterální záležitost Polska a Běloruska. Je to záležitost, kterou musí řešit EU. Jak již zde zaznělo, jde o naše politikou sousedství, o východní partnerství Evropské unie a proto žádáme komisi, aby vyslala jasný signál a podnikla jasné kroky. Děkuji a nyní pan Bogoslav Liberacky na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vyjádřil své poděkování Radě a komisi za jejich velice rychlou odezvu na evropské poměry. To je dobrý příklad. Dovolte, abych nejprve uvedl, že to není e, stop po nějakém polsko-běloruském konfliktu. Tady jde o jasné porušení e, lidských práv, e, svobody slova a práv etnických menšin. Mohlo by se to týkat jakékoliv jiné menšiny. Proč to byla právě polská menšina? Proto, že to je menšina velká, dobře organizovaná a demokratická. A také proto, že jejím příslušníkem je pan Milinkievič, kterému byla udělena Sacharovova cena Evropského parlamentu. Co můžeme učinit? Měl jsem příležitost hovořit s paní Borisova, s panem Malinkevěčem již dvakrát a jasně mi řekli, že jsou lojálními občany Běloruska. Nepřejí si ekonomické sankce, nepřejí si ani politické sankce. Přejí si užší spolupráci mezi Běloruskem a Evropskou unii a volili by eh, spolupráci, která jejíž podmínkou eh, by byl pokrok dosažený Běloruskem na cestě k demokracii. A tak bychom se měli zachovat. Například pokud je o vízovou politiku, potřebujeme platby za víza, poplatky za víza. Je dobré, že Zítra vyjíždí do Běloruska naše zjišťovací mise, měli bychom vyčkat na její zprávu a potom se rozhodnout, jaké další kroky podnikneme. Díky, pan Šimanský. Na... Pan Šimanský. Pane předsedající, s Lisabonskou smlouvou tu byl příslip, že zahraniční politika Evropské unie bude výkonnější. Viděli jsme, že jsme přišli se spožděním na Haiti, byli jsme tam málo viditelní a vytvoření eh, diplomatického sboru nám připadá jako střed mezi evropskými institucemi. Teď máme další příležitost ukázat, že Evropská unie umí fungovat. Eh, bohužel rada odálila rozhodnutí, Evropský parlament neumí eh, zareagovat v situaci, kdy dochází k porušování lidských práv tohoto typu. A paní komisařko, politika otevřených dveří měla úspěch pro studenty. Dochází ke studentským výměnám, ale nerozhodnost je neúspěch. Pokud dveře zavřeme, eh, budeme je tlačit k Moskvě. Místo toho, abychom se sami přiblížili Minsku. Děkuji, pan Protasěvič. Dvě minuty. Děkuji vám, eh, pane předsedající jako vedoucí delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem často vedou kontakty nejen se zástupci eh, opozice a nevládních organizací, ale také eh, s mm, oficiální představiteli eh, běloruských orgánů. Slyším argumenty, že Bělorusko má nárok na své vlastní tempo, aby dosáhlo norem, které platí po světě. Teoreticky Evropská unie by nemohla tlačit na suverénní státy, ehm, protože se jedná o jejich vnitřní záležitosti. Teoreticky bychom mohli souhlasit, shodnout se na tomto. Ehm, pokud by tu ovšem nebyly ani mezinárodní standardy, mezinárodní normy, které Běloruské, Bělorusko přijímá. A v jednom malém místě v Bělorusku Eh, běloruské orgány zneužily policejní moci proti skupině důchodců, starších lidí, kteří se sešli ze své vlastní iniciativy a my víme, že k této situaci došlo. Eh, důchodcům eh, šlo o to, aby eh, určitý, eh, určitou budovu v centru města mm, využívali jako centrum pro polskou menšinu. A jak eh, jak postupovali běloruské orgány. Poté, co zasáhla policie, nebyli vyslechnuti svědci, nejsou respektovány mezinárodní standardy, naopak Bělorusko se vzdaluje mezinárodních norem. Bělorusko přislíbilo, že přijme určité normy eh, při jednání s EU, eh, při ohledně OBSE a proto my musíme usilovat o to, aby Bělorusko skutečně demokratizovalo svou zemi. Děkuji, pan Palecký. Děkuji, pane předsedo. Konflikty a nedorozumění ohledně organizací polské menšiny v Bělorusku by měl Minsk bezprostředně demokratickým způsobem řešit bez použití síly. Rád bych podpořil stanovisko paní komisařky, že třeba pokračovat ve spolupráci a v kontaktech mezi občany. Zítra eh, poprvé po mnoha letech eh, vyjede delegace Evropského parlamentu do Běloruska. Těšíme se na otevřený konstruktivní dialog s opozicí i s eh, úřady země. Vrátíme se sem se závěry ohledně tohoto konfliktu, o kterém zde dnes jednáme a případném dalších setrvání Běloruska dalším působem Běloruska v parlamentním schromáždění Euronestu. Bude to opravdu Dalším eh, velkým testem budou místní volby 25. komunální volby 25. dubna. Eh, měly by to být eh, volby opravdu svobodné, ne volby, ve kterých 100% voličů podpoří jedinou politickou sílu a, a poslanci jsou spíše jmenováni než voleni. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pan Liberacky ze sociálně demokratického klubu začal tím, že chválil Evropskou unii za její rychlou odezvu. Je to kvůli vaší, vašemu politickému klubu, klubu, že dnes nepřijmeme usnesení. A kdyby eh, paní komisařka, která se každodenně zabývá rozvojem, pokud nás dnes eh, informuje o svých návrzích, tak já nevím, kdo může být spokojený. Um, možná vy ano, ale určitě ne Bělorusové a ti, kdo jim přejí všechno dobré. Paní eh, komisařka dvě minuty ze svého pětiminutového vystoupení hovořila o svých návrzích a to znamená, že to nejenom je neuspokojivé, že jste nevyužila, že jste promarnila příležitost hlasitě se vyslovit o této záležitosti. Já žádám, abychom měli k dispozici, uplatnili veškeré nástroje, které máme v případě porušování lidských práv, protože tady nejde o polské občany, ale porušení lidských práv. Paní Edith Bauerová, jde na půl minuty. Děkuji, pane předsedající. My jsme poslední dobou slyšeli o Bělorusku to, že dochází k potlačování demokratické opozice, také polské menšiny. A toto je běžná praxe u autokratických režimů eh, potlačovat eh, eh, takovéto režimy. Jako zástupkyně menšiny a občanka Slovenska chápu, jak může docházet také k potlačování menšin v Bělorusku. Je je to takový běžný politický trik eh, chovat se k menšinám jako k nepříteli. A politický režim toto využívá v situaci, kdy se ocitá v obtížích. Resp- Potírání menšin je běžnou praxí eh, v nedemokratických režimech. Nicméně ochrana menšin je součástí lidských práv, což je i podpořeno umluvou o lidských právech a proto porušování eh, těchto práv, diskriminace, eh, zastrašování příslušníků menšin eh, nemůže být chápáno jenom jako vnitřní záležitost. Proto vydírání ze strany velvyslance Běloruska je zcela nepřijatelné, pane předsedající. Evropská unie musí vyslat běloruské vládě jasné sdělení. A to, že jejich politika, která zastrašuje eh, menšiny, je prostě nepřijatelná. Děkuji. Eh, v postupu Catch the Eye, pan Miklas. Eh, já s velkou uvagou vyslouchám tego. Děkuji, pane předsedo. Já poslouchám tuto rozpravu. vyslechl jsem si prohlášení paní komisařky s velkým zájmem a také bych řekl, že bych čekal trošku energetičtější reakci. Ono by to vaše vystoupení asi bylo zrovna tak stejné před dvěma týdny, když ještě k těm incidentům nedošlo. To je nepřijatelné. Nicméně souhlasím s tím, že potřebujeme podniknout určité kroky. Ti, kdo dnes hovoří o sankcích, zapomněli na to, že sankce již byly v minulosti uvaleny a e, politika se kvůli něm nezměnila v Bělorusku. Nemůžeme říkat, že podpoříme občanskou společnost Bělorusku, protože každý, kdo země navštívil, ví, že tam občanská společnost je, prakticky ještě neexistuje, to se začíná rozvíjet, ale každý stát má určité závazky a povinnosti vůči svým občanům. Já si myslím, že bychom měli jasně říci, že pomůžeme eh, činnosti nových eh, nezávislých médií v Bělorusku, že pomůžeme vysílání nezávislých, že také nabídneme určité možnosti běloruským studentům ke studiu v Evropě. Děkuji. Pane předsedající, šanovní państwo, v zešlej kadenci... Pane předsedající, dámy a pánové, za minulé funkční období Evropský parlament přijal celou řadu usnesení o Bělorusku kdy volal režim k tomu, aby přestal porušovat lidská práva. Evropská unie vyjádřila dobrou vůli eh, tím, že eliminovala část sankcí. Avšak nedávná agresivní politika běloruských orgánů k menšinám, zejména pak k, menší, eh, k polské menšině, je velice znepokojivá, zejména eh, rok před volbami. Pols, mm, u Polaku dochází k tomu, eh, že jsou zavíráni bez toho, aby přišlo k rozhodnutí soudu, jsou zastrahováni, zastrašováni, ehm, byl, mm, různými pronásledování trpí například i nositel Sacharovovy ceny a proto bychom měli volat běloruské orgány k tomu, aby něco učinili. Paní Eštová na, zaž, na základě článku 34 eh, smlouvy by měla eh, sestavit skupinu, která bude monitorovat eh, stav této zemi. Paní Líze, bardzo dobře, že rozmawiamy tu v Parlamencie Europejskim o Białorusku. Děkuji. Je velice správné, že jsme se rozhodli hovořit o Bělorusku zde v Evropském parlamentu. Ovšem hovořit nestačí. Evropská unie, to je Evropská komise, by se dnes měla snažit připravit strategický plán, který by nám ukázal, jak můžeme podporovat nevládní organizace, občanskou společnost, opozici a svobodná média v Bělorusku. Hovoříme o demokracii lidských právech, což jsou věci, které nám připadají přirozené, protože právě na těchto hodnotách se zakládá EU. Nicméně běloruská společnost eh, eh, má občany, kteří mohou jen snít o těchto právech. Evropská komise by měla konečně předložit strategický plán, který nám ukáže, jak pomoci jejich společnosti. Děkuji, paní kovarska Bobinská. Není zde. Předám slovo panu López, eh, Lópezi Garidovi za radu. No po, děkuji. se Po všech projevech, které jsem zde vyslechl ze strany poslanců, mohu říci pouze jediné. Souhlasím s nimi. Je důležité pranířovat porušování lidských práv v Bělorusku tomto konkrétním případě se jedná o polskou menšinu, která je obzvláštním způsobem tímto postižena. To znamená, týká se to tedy i Evropské unie, nejen proto, že se jedná o menšinu, která má vztah k členskému státu Evropské unie, ale proto, že se jedná o závažné porušování lidských práv menšiny. A my bychom se chovali stejným způsobem, kdyby se ojednalo nějakou jinou menšinu, ne o menšinu polskou. Jedná se o lidská práva a my říkáme, tato práva jsou univerzální. Proto tedy jakožto Evropská unie nereagujeme proto, protože se jedná o polskou menšinu, budeme reagovat stejným způsobem, kdyby se jednalo o nějakou jinou menšinu, protože veškerá práva jsou nedílná a jsou univerzální. Dochází k nerozuměním, dochází k porušování lidských práv ze strany vlády, ale pozor, nesmí to mít za důsledek, že budeme trestat národ. Proto je důležité, že Bělorusko je ve východním partnerství a také to říkala paní Georgieva, je důležité, aby jsme měli kontakty mezi lidmi. Proto je důležité neustále jasně stělovat běloruským orgánům, že zaujímáme zcela kritický postoj vůči, vůči porušování lidských práv a že toto porušování odsuzujeme. To je úkolem paní vysoké představitelky paní Eštenové, která je v úzkém kontaktu předsedou Evropského parlamentu panem Buskem, který nynějšímu zasedání předsedá. Navíc bude paní Eštenová promiňte, paní Eštonová brzy navštíví Kijev, pravděpodobně se stýká, setká i s panem Lukašenkem a bude to jistě i prostor k tomu, zmínit se o tomto tématu. I Rada pro zahraniční otázky Evropské unie se bude tomuto tématu v budoucnu věnovat. Toto téma je totiž nesmírně důležité. Jsem velice rád, že jsme o tom mohli dnes v tomto parlamentu diskutovat. Děkuji vám, pane ministře, a nyní jménem komise vystoupí paní komisařka Georgieva. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala za tuto rozpravu na Evropském parlamentu a řekla čtyři věci. První věc bude ta, že dodržování lidských práv je naprosto kategoricky úhelný kamen našich vztahů, vztahu Evropské unie s Běloruskem a je to základ, na němž vztahy s jakoukoliv zemí, včetně Běloruska, jsou stavěny. Za druhé, zhoršování demokracie v Bělorusku bohužel eh, vyústilo v té nešťastné události v minulých týdnech, ale nezačalo to v minulých týdnech, začalo to už kolem roku 2009, eh, poloviny roku 2009. A proto v listopadu 2009 eh, Rada ministrů EU požádala komisi, aby sformulovala návrh na takzvaný společný prozatímní plán na podporu reform který by měl být eh, Běloruskem realizován. Pracoviště komise vypracovali návrh tohoto plánu a nyní je v rukou vysoké představitelky, která jistě ráda zohlední i podněty, které vzejdou ze zjišťovací mise, kterou zahájí zítra delegace Evropského parlamentu. Třetí věc, kterou chci říci, je ta, že máme na paměti ty nedávné události, respektive eh, vysoká představitelka eh, eh, se právě při vědomí těch uplynulých těch nedávných událostí obrátí na naše pracoviště, na komise, aby dokončili, doladili ten návrh toho plánu. V 80. letech, to je poslední věc, v 80. letech započala v Sovětském svazu perestrojka. A tehdy poprvé v životech mnoha lidí, včetně mne, se objevila příležitost ucházet se o studentské i profesní výměny. Mne to zavedlo například na londýnskou eh, London School of Economics, naprosto to proměnilo můj profesní život a určitě mě to učinilo užitečnější své vlastní zemi. Toto je mé zásadní přesvědčení, že otevíráním demokratických kanálů eh, vůči zemím, které zažívají eh, opresivní režim, tak to je cesta, kterou tady bych se ráda vrátila k tomu, co jsem řekla, o významu kontaktu mezi běžnými občany, mezi podniky. Ráda bych zdůraznila, že to je nesmírně užitečné navzdory těm obrovským potížím a navzdory tomu nešťastnému porušování práv menšin, bych eh, přesto zopakovala ten apel na nás všechny, abychom eh, zůstali otevření a zvýšili šance Bělorusů eh, na to, že se vydají na cestu do svobodného světa a spojení se světem. Děkuji vám, paní komisařko. Tím uzavírám tuto rozpravu a hlasování proběhne na příští schůzi. Není další bod na našem dnešním programu. Otázka k ústnímu zodpovězení eh, k Pekingu plus 15 a platformě eh, pro rovnost mužů a žen. Eh, autorkou z otázky